na pořadu jednání, to jsou jednominutové projevy. A jako první má slovo pan Díaz Demhra. Děkuji vám. Já bych tady chtěl hájit 85 pracujících pracovních míst z podniku, z mlékárenského podniku, které ohrozuje francouzská firma Lactalis Eh, je to firma, která má obrat 50 milionů eur, je zisková a mm, eh, každý rok produkuje více než 94 milionů litrů. Tady ale hrozí propuštění těchto pracovníků, nemá to vůbec žádné ekonomické důvody, protože ta firma je neustále v zisku. Jedná se o plánovanou delokalizaci, eh, snaha vlastně omezit výrobu Eh, v tomto závodě. Proč? Protože ta firma francouzská má větší zájem na zisku než na pracujících a upírá jim vlastně práva. Žádám tedy komisi, aby přijala potřebná opatření k tomu, aby se zabránilo těmto postupům, které ničí naši podnikatelskou síť. Žádám ochranu pracujících a je třeba poukazovat na tyto problémy. Oni říkají, že Lauky se nezavře a já bych také chtěl hájit a chtěl bych volat potom, aby se Lauky nezavřelo. Děkuji. Tony Picula. Nakon prošlotjednog curenja dokumenata opět su uzavrele... Eh, dokumenty, které se dostaly na světlo v minulém týdnu, eh, se opět eh, postarali o to, že TTIP se dostalo do prvních stránek. Společně se sdělovacími prostředky neseme zvláštní odpovědnost, protože my nakonec rozhodneme, ale zdá se, zdá se že opět populismus je velmi záporný, protože naše jednání, se, naše vyjednávací pozice se oslabuje Eh, tady jde přece o ochranu našich eh, eh, spoluobčanů a o práva a e, o pracovně právní vztahy. E, je tady otázka administrativních e, zábran k, ohledně vývozu, potom otázka GMO. Evropští vyjednávači prostě musí naše normy lépe obhajovat. Ty normy jsme vytvářeli dlouho, my je musíme podporovat. Paní Bilbao je další, prosím. Děkuji, pane předsedo. Evrop- španělská vláda v minulém týdnu eh, slavila eh, svobodu eh, tisku a to umožnilo vlastně vysílání i v baskickém jazyce, což je velice významné. Ovšem zároveň vláda se eh, k tomu staví velmi vlažně, což je nepochopitelné. Technologie eh, umožňuje svobodu informací, eh, kulturní a jazyková diverzita jsou neustále prosazovány a antievropský text vlastně vlády znemožňuje skutečnou svobodu projevu. Pan Chrysogonos. Vážený pane předsedo, musíme si vědomit, že provokace Turecka proti Řecku překročila všechny možné meze svrchovanost těchto ostrovů byla uvedena pochybnost. A Eh, jsou tady pochybnosti kolem eh, také řeckých eh, ostrovů a výsostních vod Řecka chování Turecka to je něco, co neustále vytváří určité nebezpečí a eh, precedenty ve vzduchu, ale také ve výsostných eh, vodách. Eh, je nutné zajistit opatření mezinárodního práva z hlediska těchto výsostných vod a tyto případy již se odehrály také v minulosti a Řecko je nuceno potom vydávat obrovské finanční prostředky a vlastně to jenom zhoršuje problémy této země a je to jeden z hlavních důvodů předluženosti eh, Řecka. Eh, Pokud eh, chce Evropská unie, aby Řecko splácelo své dluhy, pak musí Evropská unie energičtěji postupovat proti provokacím Turecka. Paní Parker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 señor presidente. Děkuji vám. Já bych na půdě parlamentu chtěl poukázat na dvě věci. Za prvé, Evropská unie prochází obtížnou dobou. A my musíme být eurokritičtí, ale vzdalovat se od euroskepticismu. Naše problémy lze řešit pouze pomocí více Evropy, nikoli méně Evropy. Evropská unie je náš velký projekt a musí se změnit ve vzor pro všechny v oblastech, jako je udržitelný sociální stát a podpora lidských práv. Za druhé, jakožto katalánec bych chtěl vyjádřit eh, to, že naši spoluobčané chtějí pracovat ve prospěch odpovědnější a solidárnější Evropy, ve prospěch Evropy občanů, která hájí spravedlnost a svobodu. Také Katalánsko by se mohlo zapojit lépe do tohoto úkolu, až se stane novým evropským státem. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji a paní Bild. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. 168 milionů Eh, čtverečních metrů eh, lesů není dostatečně využívána. Bohužel jsme zaznamenali v tomto lesnictví obrovské ztráty pracovních příležitostí a uzavírání eh, návazných oborů. Také v mém volebním okrsku jsem zaznamenala výrazný pokles pracovní příležitosti. Čína se snaží eh, provozovat dumping a snaží se podkopovat tímto náš průmysl. A hrubé materiály, jako je dřevo, jsou eh, produkovány a měly by být využívány a transformovány v blízkosti místa naleziště a nikoli eh, převáženy do jiných zemí. Víte, že mnoho podniků v Číně je takto podporováno eh, ve smyslu ultraliberálního obchodu naši, eh, naše pily a naše návazné obory krachují. Don Janopoulos. Jako eh, Evropský parlament jsme se rozhodli E, přejmenovat e, svátek boje proti, výročí boje proti fašismu jak, e, jako svátek Evropy. Vy jste tady fašismus a komunismus dali na jednu úroveň a pokusili jste se vlastně změnit smysl historie a vytvořili jste atmosféru, e, klima, ve e, které fašismus znovu nabírá síly v současné době. Nemůžete historii vymazat. Fašismus a nacismus, e, to jsou prostě zla, které je třeba jmenovat, kdy k ním dochází. A toto je den, kdy si, e, kdy si připomínáme velké vítězství proti fašismu. Stovky milionů lidí zemřelo. Nezapomínejme, že to byla sovětská armáda, rudá armáda, e, která na Reichstátu vstyčila vlajku svobody. Paní Tonk pane předsedající danes praznujemo dan evrope. Dnes eh, slavíme Den Evropy. Každý den, eh, každým rokem v tento den si říkáme, jaké jsou výzvy do budoucna. V letošním roce ovšem je těch výzev opravdu celá řada. Nejsou tady jasná řešení a neexistuje příliš solidarita. Eh, každý si uvědomuje, že se Evropa teď musí změnit. Tak, jak teď to s ní vypadá, to prostě nepřežije. Je třeba si uvědomit, že tady stále ještě trvá naléhavá hospodářská krize a přitom nesmíme zapomínat na naše další projekty, projekty, které jsou v chodu a já bych chtěla upozornit na Evropskou měnovou unii další doplňkové programy v této eh, věci nejsou dost eh, dobře implementovány. Každý stát, eh, který chce udržet EMU, musí se více, více snažit provádět strukturální reformy. To bude velmi obtížné, ale myslím, že to bude stát za to. Děkuji. Vážený pane předsedo, v minulých měsících došlo rozhodnutí ohledně liberalizace víz. A tento návrh Evropské komise následuje pro vyhodnocení reformních kroků, které by měly být provedeny v Gruzii. Pokrok, který eh, realizovala Gruzie v minulých letech, byl konstatován ze strany Evropské unie a členské státy by měly podpořit tento návrh eh, komise. Rumunsko eh, podporuje tyto snahy eh, Gruzie. Jedná se také o uzavření asociační dohody mezi EU a Gruzie a liberalizací víz. A my jsme mohli konstatovat, že došlo ke v Gruzii k pozitivnímu vývoji. Tato země naplnila kritéria, která byla stanovena ze strany evropských institucí. Takže musíme naplnit očekávání tohoto národa. Děkujeme. Bude hovořit Jožo. Hvala lepa, gospodine predsjedniče. E, ruralna... Děkuji vám, pane předsedající. Vzdálené venkovské a horské oblasti čelí energetické krizi a energetické chudobě. Jedním z problémů je nízký stupeň energetické účinnosti v kancelářských budovách a bytech. Vzhledem k velkým výdajům místního obyvatelstva se ta situace ještě komplikuje. Chtěl bych tedy vyzvat Evropskou komisi, aby našla v rámci současných fondů nějaké specifické programy, které by podpořily lepší energetickou účinnost, tak aby využívání prostředků bylo jednodušší a aby se také vedly informační kampaně, tak aby místní obyvatelé byli lépe informováni a mohli lépe využívat dostupných zdrojů. Tímto způsobem by energetická účinnost mohla být dosažena i v těchto oblastech a zlepšilo by to standard života. Děkuji paní López. Hoy se celebran dnes si připomínáme 71 let od vítězství eh, nad fašismem. 71 let eh, od vítězství národů, které bojovali za svobodu eh, proti fašistické hrůze. Španělsko bylo za studené války eh, obětováno, byl tam ponechán Franco, ale náš národ mm, stále měl naději eh, a stále chtěl bojovat proti útlaku a žít v demokracii. Dnes ale právě Evropa zrazuje své eh, pracující, upírá jim chléb a důstojnost, ukazuje na migranty prstem místo, aby je přijala a přeživuje ty příšery, proti kterým by měla bojovat, jak ukazuje vzestup eh, krajní pravice eh, na kontinentu, který je zničen eh, úsporami. Chtěl bych připomenout památku těch, kteří bojovali proti fašismu, protože ta jejich bitva je stále živá. Na ulicích v různých čtvrtích bojují za politiku opírající se o práci a práva pracujících, protože pouze tak se podaří porazit fašistickou hydru. Děkuji. Uh... Paní Lamoj. E, takže pan Le Breton, Paní Moj není přítomná. Pane předsedo, Pan komisař Pierre Moskoviči potvrdil, že uprchlíci podporují růst. Podle něho přijetí migrantů je jedním z důvodů hospodářského růstu, které v eurozóně dosáhlo 2% v roce 2016. Cituji, je to vlastně oživení ekonomiky 0,3 desetiny HDP v Unii, 0,5 desetin v Německu. Ovšem realita je odlišná. Několik studií ukázalo, ukázalo v posledních letech, jaké jsou katastrofické důsledky imigrace pro Francii. Studie z roku 2012 od Žána Pole Gureviče ukazuje, že to je 17 miliard eur, které uprchlíci stály a 84 miliard eur, eh, když si vezmeme v úvahu všechny další náklady, eh, které migrace přináší v oblasti zdravotnictví, školství, vnitra, policie a tak dále. Eh, znovu Evropská komise komise z Bruselu nejedná v zájmu evropských občanů. Děkuji, pan eh, Roland. Roland. 23 milionů evropských občanů je bez práce. 75 milionů je nedostatečně kvalifikovaných. Za těmito čísly jsou lidská dramata. My musíme eh, skutečně věci napravit. Evropský eh, rámec kvality pro učňovské školství eh, také toto má za cíl v dlouhodobém Eh, horizontu jde o posílení eh, mobility a učňovské školství musí eh, vyplývat z konkrétních požadavků na trhu práce. Sociální partneři, školící orgány, veřejné orgány musí tuto práci vést společně. Pokud budoucí další iniciativy tímto směrem půjdou, a povedou lidi, mladé lidi k e, i dalším, e, dalšímu vzdělání a odborné přípravě, tak to bude velmi dobré. Pozitivní projekty jsou právě v, tomto, v této oblasti. Děkuji. Blanco López. Děkuji vám, pane předsedající. Během této krize stovky tisíc španělských rodin byly vyhnány ze svého bydliště a španělská vláda našla jedinou e, odpověď pasivitu. V mé zemi miliony lidí také trpí e, kvůli nespravedlivým a drakonickým hypotékám a jediná reakce španělské vlády byla pasivita. Španělští soudci nemohou zastavit prodej e, bydlení nějaké rodiny a zase španělská vláda reagovala pouze pasivitou. Proto, pane předsedající, žádám o rozhodnou akci ze strany Evropské komise, aby se tato situace zastavila. Děkuji. Děkuji vám a pana Selimovič. Yes, it was herr talman! är mycket sorgliga rapporter som dagligen kommer från osses särskilda övervaknings. každým dnem eh, získáváme velice z situace na Příměří je stále porušováno a stále se páchá násilí eh, podél stanovené linie. Každým dnem eh, konstatujeme, že se porušuje dohoda. Chtěl bych říci, že vítám dohodu, která byla uzavřena v rámci bilaterální skupiny ve smyslu zajištění příjmeří, ale tři eh, evropské instituce a zvláště komise by měly činit ještě více a měly by využít této příležitosti a dělat vše proto, aby se zbraně stišily. Ukrajina zažívá humanitární krizi. Eh, každým dnem čteme velmi špatné zprávy ohledně této situace. Eh, pan Karty. Není tady, takže paní Riada. Děkuji, jsem ráda, že tady mohu eh, se zmínit o slyšení o veřejném bankovnictví v Irsku. Tam se tedy hovořilo o tom, že existují různé postupy, eh, které Eh, jsou v Irsku a pro Irsko by bylo důležité mm, spolupracovat také s různými úvěrovými organizacemi. Soukromé banky mají přílišnou kontrolu nad ekonomikou, zvláště mají vysoké úrokové sazby. Jak můžeme podporovat tyto banky, které kradou tolik peněz a nepřenášejí žádný přínos běžným lidem? My v Sinn Féinu jsme pro rozvoj veřejných státních bank tak, aby pomáhali malým podnikům. Chceme, aby došlo ke změnám v podpoře malých a středních podniků, družstev a sociálních podniků. Musíme zajistit tuto změnu a ta změna musí započít hned. Děkuji vám. Štork. Rada ECB minulou středu rozhodla, eh, že zruší to zvání, které se točilo kolem eh, bankovky ve výši 500 eh, euro. Ale můžeme si skutečně myslet, že zločinec přestane být zločincem jenom proto, že už nebude používat jednu bankovku, ale dvě to skutečně nám nikdo nemůže vykládat. O co tady jde? Tady jde o peněžní politiku ECB a Mario eh, Draghi totiž chtějí aplikovat mínusové úroky. A kdo chce eh, jak si zatajit tento princip eh, mínusových úroků, skrývá se za tímto rozhodnutím zrušit tuto bankovku. Kdo chce takto postupovat, chová se totalitárně. Pan Bogovič. V loňském letu jsme v parlamentu... Eh, děkuji. V loňském roce Evropský parlament harmonizoval dokumenty jako počátek eh, jednání Evropské komise o TTIP. V minulých dnech jsme dostali informace o tom, že existují jakési tajné dokumenty, které Eh, získaly některé nevládní organizace, Greenpeace a další, ale Evropská komise nebyla schopná eh, vhodným způsobem na toto reagovat. Nedostatek transparentnosti je jedním z těch témat, eh, které opravdu ohrožují velice tuto dohodu a tady bych chtěl volat na Evropskou komisi, aby v kontextu této dohody se pokusila implementovat eh, všechno, eh, co se týká bezpečnosti potravin, životního prostředí a tak dále, aby evropští občané nebyli eh, závislí na tajných dokumentech získaných nevládními organizacemi. Paní Mot je další. Děkuji. 9. května před 66 lety Šumanovo prohlášení znamenalo začátek míru v Evropě, která se vymanila z genocidy. Vize Solidarity byla základem Evropské unie. Teď slavíme Den Evropy a bohužel vidíme obrovské hrůzné činy a genocidu na našich hranicích. Xenofobie a rasismus přitom rostou i v Evropě. Evropa, Evropská unie musí jednat v souladu se se svou historickou zkušeností a snažit se e, zabránit genocidě ve světě. Eh, prostřednictvím protirasového antirasistického hnutí eh, eh, se snažíme napříč Evropskou unii uvědomit občany Evropy o tom, co se odehrávalo v Bosně, Rwandě a jinde. Musíme vytvořit mezikulturní dialog a to jsou věci, které se již nesmějí opakovat. Mariana? E, gospodine predsjednie gospodine povjerenie krajem mjeseca travnja hrvatsku je pogodilo veliko zahlaenje praeno praćeno mrazom te su. htjela bih říct že koncem dubna v chorvatsku se velice ochladilo přišly mrazy a sady ovocné sady a zelenina dostaly tvrdou, tvrdý údor. 90, někde 100% předpokládané úrody ovoce přišel vniveč. Zdá se, že tady jsou určité problémy s tlumočením do některých jazyků. Předseda říká, pokračujte. Koncem dubna tedy Chorvatsko postihl obrovský mráz a velké zimy a pro ovocnářství a pěsto, pěstitele zelenin to byla veliká pohroma, došlo ke ztrátám ve výši 90 až 100 u ovoce, 90 hrozno a zeleniny. Kromě toho e, tyto zimy a mrazy zasáhly i okolní země kromě eh, embarga eh, uvaleného na Ruskou federaci, které samozřejmě zasáhlo evropské výrobce ovoce a zeleniny, je toto další katastrofa. A tady jde o to pomoci farmářům co nejdříve. Žádám tedy Evropskou komisi, aby finančně podpořila zemědělce, protože toto je jediný způsob, jak můžeme zachránit evropskou produkci ovoce a zelenin a ochránit naše spotřeby spotřebitele před zvýšením cen, které by je jinak čekalo. Pane předsedající, toto je důležitá doba pro poštovní služby v EU. Evropské předpisy procházejí přeskumem a očekáváme, že budou navržena opatření týkající se doručování balíčků ze strany komise. Evropská pravidla chrání domácnosti Eh, aby měli dostupné doručování balíčku. Eh, euroskeptici si myslí, že to znamená privatizaci poštovních služeb, ale tak tomu není. Nezapomínejme, že naše pošta je důležitá pro pracovní místa a to i v době nové technologie. Eh, fyzické výrobky, které si kupujeme online, stále nám někdo musí doručit. 1,5 milionu pracovních míst je právě v poštovních službách. Chceme, aby i nadále zde byla udržitelná pracovní místa. Nechceme, aby to byla nějaká nejistá pracovní místa. Já a řada kolegů z parlamentu, je nás více než 50, eh, podporujeme kampaň Keep It Posted, tak aby lidé nadále mohli se rozhodnout o tom, jak dostanou klíčové informace o svém životě. Prosím, podpořte tuto naší kampaň. Děkuji. Děkuji, paní Šojdrová dámy a pánové přesně před sixty six lety pronesl svoji vizi pro bezpečnou evropu robert schuman. bylo to pět let po skončení druhé světové války a evropa se vzpamatovávala z válečných traumat. politikové si kladli otázky jak neopakovat stejné hrůzy. svoji vizi schuman zformuloval takto par la mise en commun de productions de base et l'institution d'une haute autorité nouvelle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 již před sixty six lety bylo tedy jasné že cesta k bezpečné evropě nebude jednorázovou a jednoduchou. je dobré si toto dlouhotrvající úsilí připomenout. kdysi v komunistickém československu jsem snila o svobodném životě jaký zažíváme dnes. otcové zakladatelé měli odvahu a my ji musíme mít také i dnes abychom se nebáli jim za to poděkovat a v tomto úsilí pokračovat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 Eh, zabývat restitucí majetku v Rumunsku. Je to důležité téma, protože v nedávné době eh, maďarský poslanec obvinil Rumunsko, že tady diskriminujeme eh, maďarské, příslušníky maďarské menšiny. Chci tady říct, že Rumunsko, jako jakákoliv bývala komunistická země, slíbila restituce po roce 1990. Byl to velice obtížný proces. V lednu 1990 šlo o nějaké také 3 miliony eh, eh, osob, které, které žili eh, jako nájemníci ve státněných domech. Nemůžeme s nimi zacházet jako s loutkami. Často se jednalo o seniory. Bohužel nemáme dost písemných dokumentů a není tady jediný důkaz, že došlo k diskriminaci v procesu restitucí. V malých městech, například v Ajotu, vidím eh, budovu, která byla navrácena, reformované církvy, a přitom eh, tady šlo o životy eh, rodin, kterým byla odpojena elektřina a opravdu ta situace není jednoduchá. Andres, vážený pane předsedo, Včera se hovořilo v celé Evropě o vítězství nad nacismem. V mojí eh, zemi eh, tento den eh, byl slaven 8. a 9. května, ale i v této pozdní hodině v Rize a v dalších našich městech se lidé setkávají a oslavují vítězství nad nacismem. Evropa se tehdy znovu narodila po zničení eh, nacismu. Evropská unie musí být založena na solidaritě, bratrství a na odstranění hranic. My bychom měli být solidární dnes vůči všem ostatním, kteří žijí v Estonsku a Batyšsku. Takže končíme naše zasedání.